Colleagues, please, may I ask you to take seat? Kolegové, prosím, usaďte se. Part uh, second session. Zahájíme druhé zasedání meziparlamentárního zasedání o přeskumu strategie do roku 2020 a prioritách pro evropský semestrální cyklus v roce 2015. A než se k tomu dostaneme, zhrneme si hlavní výsledky meziparlamentárního zasedání, poněvadž eh, konají se paralelně eh, zasedání tří výborů. Je to výbor ECON, který hovoří o koordinaci EU v boji proti agresivním daňovým strategiím a dále otázky dozorových orgánů v bankovnictví, zejména v rámci bankovní unie, což jsou záležitosti absolutně důležité a kde je skutečně zapotřebí spolupráce poslanců vnitrostátních a evropských. Eh, my jsme debatovali eh, opět eh, tedy vyhýbání se placení daní daňové podvody, agresivní daňové plánování a tak dále a jak se Eh, chce komise eh, těmto problémům věnovat. Eh, dohodli jsme se, že je třeba rozlišovat, tedy rozlišovat nelegální neplacení daní versus využívání mezer a krajních poloh v rámci zákona, mezi čímž chceme tedy rozlišovat. Myslím, že jsme se prakticky jednomyslně shodli, že současný stav se musí změnit, zlepšit. Kolegové poskytli zcela konkrétní příklady toho, jak některé korporace se vyhýbají placení daní. Pan Lagen eh, řekl, že eh, z 28 vybraných korporací PA20 sídlí v jiné země, zemi a platí daně tam. Čili hovořilo se tedy o jejich přínosech, případně nepřínosech a kolegové se také věnovali různým úrovním kompetencí v daňové oblasti tedy dělení zodpovědnosti mezi eh, regionálními orgány národními a tady v těchto věcech samozřejmě je Evropský parlament eh, příliš daleko, než aby do toho mohl účinně zasahovat. Ovšem máme také koncepce harmonizace, kooperace a eh, Vyšší úroveň spolupráce je tedy nutná a je zde i jakýsi pocit naléhavosti. My vítáme první kroky ze strany komise členských zemí v různých oblastech, ale musím říct, že eh, jsme si vzali na sebe jakési nové závazky, eh, které nás eh, vedou k tomu, abychom První výsledky změny situace viděli už někdy v příštím roce. Zatím tedy probíhají debaty, první rozhodnutí padnou koncem tohoto týdne a zatím tady byla také vydána legislativní zpráva z vlastní iniciativy a já bych chtěl připomenout, že bude třeba, abychom eh, úzce spolupracovali s vnitrostátními parlamenty Eh, při eh, práci na příslušných návrzích. Dále eh, jsme se bavili o čím si, co bych nazval revolucí, tedy bankovní unii a centralizovaném dohledu. Řečníci popsali stávající právní úpravy a možnost eh, parlamentní kontroly jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. A my jsme zde slyšeli požadavky na spolupráce v této oblasti, protože ano, nezávislost je pěkná věc, ale nezávislost musí být kontrolována a někdo za ní musí nést odpovědnost čili otázky eh, bankovní unie a finančního nařízení, tak tady je třeba eh, podniknout určité kroky, mm, eh, taky souvislosti s bankovními garancemi a podobně. Budeme sledovat postupné kroky implementace systému jednotného bankovního dohledu, abychom se vyhnuli příštím krizím, neboť doufáme, že cílem nového modelu je to, aby v případě krizí se zodpovědnost a účet nepřesouval směrem k daňovým poplatníkům. Zatím celá konstrukce má ještě určité mezery a my se právě snažíme dopracovat ony chybějící stavební kameny tady v podobě eh, právních textů, o nichž eh, právě debatujeme. Čili tolik velmi syntetický popis debat, které proběhly. No a teď, jak to bylo v dalším výboru? Děkuji vám, pane Gualtieri. To eh, zasedání organizované výborem pro zaměstnanost bylo rozdělené do dvou částí. Ta první se týkala zaměstnanosti a, a eh, žebříčku eh, sociálních ukazatelů v postupu pro narovnání makroekonomických rovnovách a ta druhá část se týkala investičního plánu. Řada řečníků zdůraznila, jak důležité je vytvořit eh, respektive vytvářet zaměstnanost s konkrétním zaměřením na slušná a kvalitní pracovní místo. Budoucnost Evropské unie nemůže být eh, eh, založena na nízko, nebo špatně placených eh, pracovních místech. Nemůžeme s takovými místy konkurovat. Maria de Angelo Martinez, mluvčí výboru pro eh, veřejnou zprávu a eh, finance eh, ve španělském parlamentu hovořila o reformách a fiskální konsolidaci, které proběhly ve Španělsku v posledních letech a zdůraznila, že jak zaměstnanost, tak růst vykazují ve Španělsku pozitivní trend, například díky k řadě, strukturálním reform, řadě strukturálních reform a reform pracovního trhu. V debatě jak poslanci Evropského parlamentu, tak národních parlamentů eh, zdůraznili relativní nárůst v eh, těch eh, nejistých pracovních poměrů a nízkoplacených poměrů. A pokud jde o ty sociální indikátory, tak tam poslanci projednávali možnost eh, posílit eh, sociální eh, rozměr hospodářské a měnové unie. A potřebu zavést silnější instrumenty sociální politiky, které se zaměřují, zaměří na řešení příčin a také zavedení automatiky pro automatickou činnost, stejně jako je to v oblasti fiskální politiky. Ten hodnotící žebříček by eh, se měl týkat konkrétních eh, cílů, které se týkají kvality pracovních míst. To eh, zdůraznila celá řada řečníků. Potřeba, aby zaměstnanost a sociální otázky se řešila zhruba na stejné úrovni jako makroekonomické otázky. O to šlo. Během druhé eh, části jednání, které se týkalo dopadu eh, investičního plánu eh, Komise na zaměstnanost, pan Wittbrod z polského senátu zdůraznil mimo jiné, jak klíčová je politická vůle proto, aby za úspěl tento plán pan Dominik Hanegan, šéf výboru pro evropské záležitosti irského parlamentu vyjádřil určité otázky, které se týkaly eh, velikosti toho fiskálního multiplikátoru a harmonogramu eh, realizace toho investičního plánu. Paní Ježlověcka z výboru pro zaměstnanost vyjádřila větší optimismus, ale chtěla zajistit, aby členské státy se zavázaly eh, přispívat do tohoto fondu a nejenom, aby tady eh, toho multiplikačního efektu bylo dosaženo ze soukromých prostředků bank. Během debaty lze říci, že jak tedy národní, eh, poslanci jednotlivých národních parlamentů, tak Evropského parlamentu Eh, silně zdůrazňovali, že je třeba postarat se o to, aby investice navržené v Junckerově plánu byly vyloučeny z eh, se nezapočítávaly eh, do národního deficitu. Zdůraznili, jak je důležité tohle využít k tvorbě pracovních míst a také zdůrazňovali úlohu mm, malých a středních podniků a to, jak je důležité, abychom to nedělali tak, jak se to dělá v Americe, ale abychom eh, zvolili evropský způsob. To znamená, abychom vytvářeli pracovní místa, která jsou vysoce kvalitní, která opravdu budou mít hodnotu. Pro nás jako pro eh, eh, lidské bytosti, ale také jako pro společnost jako celek. Děkuji a teď dostane slovo Jean Artví, aby schrnul rozpočtovou debatu. Si, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Téma, které jsme se zvolili pro tuto konferenci parlamentního výboru pro rozpočet, byl vznik eh, nezaplacených závazků Evropské unie. Pozvali jsme tři místní řečníky ze Španělska, z Polska a z Francie, tři místní zástupce kteří pohovořili o tom, co prožívají v terénu, pokud jde o tyto nezaplacené závazky, a vysvětlili nám, jak dalece tato situace poškozuje investice. Protože hlavní význam rozpočtu Evropské unie je podpora investic. Zdůraznili, jak tato spoždění v platbách komplikují život příjemcům evropských fondů, předkladatelům projektů, malým a středním podnikům, výzkumným laboratořím, združením. A jak tato spoždění v platbách poškozují naše základní cíle, a sice růst a zaměstnanost. Kromě toho také poškozují důvěru občanů a investorů v Evropu. A můžeme také říci, že se tím posiluje špatný obraz Evropské unie. A kdybychom potřebovali fotografii na to, abychom změnili, nebo tedy změřili změnu tohoto obrazu, tak si myslím, že dostatečnou fotografií, dostatečně výmluvnou je obrázek loňských květnových voleb. A vypořádání plateb v náležitých lhůtách je předmětem kontrol, těžkopádných kontrol, které provází spousta papíru, které často uvádějí operátory v zoufalství. Konstatovali jsme, že je třeba posílit vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Národní parlamenty jen velmi málo kdy kontrolují roli Evropského rozpočtového orgánu a svou vládu. A proto jsme apelovali na naše kolegy z národních parlamentů, že musí tlačit na své vlády, aby nesly následky svých eh, závazků. Nezaplacené faktory představují dluhy členských států. Musíme využít příležitosti, kterou nám přináší střednědobá revize víceletého finančního plánu. Je to revize, která probíhá po volbách, protože víceletý finanční rámec byl přijat ještě před eh, volbami do Evropského parlamentu. Měli bychom tedy přistoupit k této revizi, abychom ukončili hromadění těchto nedoplatků. V roce 2010 jich bylo 5 miliard a teď se navršily až do, 5, do výše 25 až 30 miliard eur v roce 2014. Je třeba donutit vlády, aby ctili své závazky. Politické rozhodnutí to je závazek a Platba v odpovídajícím termínu je pouze důsledek tohoto politického rozhodnutí. Jak zastavit tento dluh a jak zabránit jeho objevení se do budoucna? Zmínili jsme, se, zmínili jsme jako možnost omezení počtu programů a také to, že bychom dohlíželi, zda jsou skutečně přínosné z hlediska přidané hodnoty, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a růstu. Evropská unie by se měla soustředit na své priority a nedrobit své úsilí. Myslíme si, že je třeba zavést flexibilitu a zamyslet se také nad délkou trvání víceletého finančního rámce. Tento rok jsme se totiž přesvědčili, že ten víceletý finanční rámec je takovou neohebnou kostrou, která nám neumožňuje přizpůsobit se konjunktuře. Také jsme se zmiňovali o celé řadě těch byrokratických kontrol. Ty je třeba zjednodušit a zkrátit ten kontrolní řetězec. Pokud Evropská unie má svůj podíl na tom, že je zde takovýto nadbytek kontrol, tak také národní administrativa má na tom svůj podíl viny. Každý k tomu přidá něco svého. Střednědobé řešení podle mě spočívá ve vytvoření skutečného systému vlastních zdrojů. My horečně očekáváme řešení, která navrhne skupina na vysoké úrovni, které předsedá Mario Monti. Dnes budeme hovořit o Evropské strategii 2020, o její revizi a o Evropském semestru. Je to skvělý investiční nástroj, který má sloužit právě dosažení cílu strategie 2020 a také prioritám, které jsme si stanovili v rámci evropského semestru. Máme na evropské úrovni málo nástrojů a hodně cílů. Vyřešení těch nedoplatků je zásadní podmínkou. Tato meziparlamentní konference by měla přispět k tomu, že rozptýlí jakoukoliv nedůvěru. Evropa nemůže postupovat vpřed bez důvěry a důvěra nastává tehdy, když faktury budou zaplaceny. Úspěch investičního plánu ve výši 315 miliard se zakládá na důvěře partnerů a investorů. My musíme okamžitě začít plnit své závazky. Děkuji, Žáne. A nyní můžeme zahájit naše plenární zasedání, které se týká revize strategie Evropská unie 2020 a priorit pro Evropský semestr 2015. Vítám místo, předsedkyně, místo předsedu Evropské komise, který je pověřen zaměstnaností, růstem, investicemi a konkurenceschopností, pana Jirkyho Katajnena. Děkuji za to, že jste přišel a hned vám předávám slovo. Mr. President, Pane předsedo Kaltieri, děkuji vám. Je mi velkou ctí E, považuji si e, to, že jste mě pozvali na Evropský meziparlamentní týden k tématu strategie 2020 Evropský semestr. Já se hned musím omluvit za to, že zde nebudu celou dobu, neboť mám Eh, ještě další závazky, nicméně eh, příležitosti míváme mnoho, zvláště pak tedy eh, s Evropským parlamentem. Já osobně bych rád řekl, že je mi potěšením vidět zde tolik poslanců z vnitrostátních parlamentů. Strategie Evropa 2020 z roku 2010 je jakýmsi modelem pro eh, celé desetiletí. Měli jsme zde Horizon 2020 a eh, do dneska eh, je dobré nezapomínat na poučení. V současné době komise provádí přeskum této strategie a je třeba říci, že dosahování cílů eh, zatím postupuje nerovnoměrně. Pokud se týče vzdělávání, eh, klimatických změn a energetiky, eh, zde si vedeme poměrně dobře, ale daleko horší je to v oblasti, v oblasti zaměstnanosti, výzkumu, vývoje a boje proti chutopě. mnohé české země se neúspěšně potýkají s reformami svých ekonomik a to se projevilo zejména v krizi. Obnovený závazek pokračovat se strukturálními reformami ruku v ruce s fiskální odpovědností eh, je dobré pro zaměstnanost a růst. Jak tedy tento přeskum bude pokračovat? V květnu 2014 komise předložila sdělení, eh, které eh, reviduje eh, v podstatě jakousi inventurou dosavadní výsledků strategie. Po tomto sdělení následovalo, následovaly veřejné konzultace v době mezi 5. květnem a 31. říjnem loňského roku šlo o to, aby eh, se mohly zabudovat do této strategie myšlenky interp- eh, tedy implementátorů a využít osvědčených postupů. Komise eh, z těchto veřejných konzultací získala na 800 návrhů. Komise původně počítala s předložením revize strategie 2020 na jaře 2015. Ale vzhledem ke jiným prioritám jsme se rozhodli, že doba reflexe bude trvat déle a on přeskum bude předložen později. Co bude tedy dál? Komise brzy eh, pro, prezentuje syntetický dokument výsledků veřejných konzultací ohledně cílu strategie pro Evropu 2020 a na to navážou návrhy na revizi strategie. Příští měsíce eh, budou využity eh, pro nalezení modelu fungování EU v příštích letech. Chceme v rámci tohoto procesu posílit eh, dialog mezi institucemi a dalšími eh, zájmovými skupinami. Komise se domnívá, eh, že eh, toto odhodlání pokračovat v této strategii vydrží ještě několik dalších let. A nyní mi dovolte pohovořit o Evropském semestru 2015. Paní komisařka Tyson se bude eh, zabývat dopodrobna eh, různými aspekty této strategie, eh, takže já se soustředím na strategii a investiční plán. 29. listopadu komise představila svůj, svůj prognózu růstu na rok 2015. Bude se to opírat o investice, o urychlené strukturální reformy a o e, prorůstovou fiskální konsolidaci. Tento přehled také představil návrh komise na zjednodušení procesu evropského semestru. Co se týče toho investičního plánu, ten se opírá za prvé o Evropský fond pro strategické investice. Tento parlament momentálně skloubá návrh příslušného nařízení a my chceme, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve. Za druhé eh, zde bude eh, řada projektů, tedy taková fronta projektů, které budou eh, posouzeny technickou, technickým dohledem, což je další orgán v rámci mm, tohoto investičního plánu. Půjde o to, aby se podařilo rozjet investice zejména v zemích, kde jich chybí nejvíce a které mají strukturální problémy. Za třetí, aby investiční iniciativa měla trvalé účinky, je eh, třeba posílit společný trh. Zatím nemáme definovanou konkrétní agendu, ale teď už víme třeba, že půjde o energetickou unii a společný trh. Ty budou sehrávat klíčovou roli. No a eh, semestr bude muset hrát eh, také roli v oblasti konkretizace doporučení pro jednotlivé země. Abych to tady zakončil, eh, Evropský parlament, víme, že se velice rád věnuje evropskému semestru a také z taky 2020 budeme i nadále spolupracovat. Velmi intenzivně děkuji vám. Děkuji panu místopředsedovi Katajnenovi. Marian Tyson zde dnes eh, bohužel eh, nebude, nemůže být eh, vzhledem ke zdravotním problémům takže se pustíme podle programu hned do dalšího kroku a to znamená, že dáme slovo zpravodajům a nejdříve to bude zástupce eh, Ekonu, výboru Ekon pro EGS. Eh, nicméně ještě bych chtěl říci eh, panu komisaři, že si opravdu přejeme, aby nařízení bylo Eh, dopracováno urychleným způsobem. Nyní finišují práce ve výborech a my určitě chceme být velmi aktivní a každopádně se budeme soustředovat na eh, tyto revoluční kroky a učiníme tak včas. A těšíme se na eh, spolupráci s vámi. Tak, jako první promluví pan Darius Rozaty, zpravodaj ikonu o semestru. Chairman, uh... Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu komisaři Katajnenovi za přehledné informace o evropském semestru a jeho eh, vazbách na strategii Evropa 2020. Já jsem byl stínovým zpravodajem náhodou u to eh, předchozího, eh, u té předchozí zprávy o eh, doporučení pro jednotlivé země a teď jsem zpravodajem pro každoroční nebo výroční průzkum růstu. Můžu tedy říct něco o problematice tohoto důležitého problému koordinace politiky. Jak říkáte, pane komisaři, v roce 2015 bychom se měli zaměřit v zásadě na, dva, na dvě věci. Za prvé, budeme čelit novým eh, výzvám, které jsou eh, dané tím stále pomalým růstem, ale také některým politickým eh, výzvám, které souvisejí s politickou situací jednotlivých členských států. Za druhé, bychom měli využít ponaučení z prvního cyklu. To znamená, víme, že ta doporučení eh, pro konkrétní země nejsou tak úplně dokonale implementována. Jenom 9% bylo implementováno vlastně eh, úplně v roce 2013. V naší zprávě Evropský parlament vyzval členské státy, aby se snažili více eh, je implementovat. Já myslím, že velice moudrá rada těm těmto eh, zemím při eh, řešení těch problémů, kterým čelí, eh, je právě obsažená v těchto doporučeních. Je třeba implementovat, tedy mobilizovat politický kapitál k nalezení řešení naznačených v doporučeních. Eh, výroční eh, průzkum růstu eh, ze strany komise vydaný před měci je důležitý nástroj, který zahajuje koordinaci politiky mezi členskými státy. Já doufám, že v parlamentu budeme schopni se obecně shodnout na integrovaném přístupu ze strany komise, i když není tajemstvím, že existují odlišné názory ohledně příčiny krize a také možných řešení. Nicméně existuje eh, široký konsenzus, že ten eh, přístup tří pilířů eh, přijatý komisí je vhodný. Ten investiční pilíř je nezbytný proto, abychom mohli řešit nedostatek důvěry. My jsme tak v trochu začarovaném kruhu totiž. Nízké investice znamenají nízký růst, nízký růst vede k nízké důvěry, důvěře a, a nízká důvěra, sebedůvěra, vede k eh, nízkým investicím. Takže je opravdu eh, příkazem dneška přerušit, přetnout tento bludný kruh. A komise se eh, teď slibným způsobem snaží se z něj vymanit. Je to důležité, zejména v těch členských státech, které mají dostatečný fiskální prostor a orientaci na strukturální reformy, které už teď vytvořily dobrý základ pro hospodářský růst. A tyto členské státy určitě budou moci mít z toho prospěch. Proto by ostatní členské státy měly také se ambiciozně pustit do eh, snahy zefektivnit eh, pracovní trhy, eh, zmodernizovat systémy sociální ochrany, včetně penzijního systému a zároveň zaručit inkluzivitu, trvalou udržitelnost a spravedlivost. Také bych rád zdůraznil, že v některých těch pozměňovacích návrzích, které se pokoušíme navrhnout, k té zprávě klademe důraz, eh, větší důraz na eh, usnadnění přístupu malých a středních podniků k financování, aby neměli přístup jenom z EFSI, ale i z alternativních eh, zdrojů financového financování, jako jsou peer-to-peer -peer fondy nebo úvěrová družstva, tak abychom snížili ty bariéry, které se specificky týkají malých a středních podniků. Potom jsou tady důležité také eh, další dva pilíře. Hlavním eh, úkolem eh, konsolidace příznivé k růstu je obnovení důvěry ve členských státech. Dokud neomezíme přílišnou zadluženost nebo ji nedostaneme pod kontrolu, nemůžeme obnovit důvěru a, a nedostaneme ekonomiky zase do růstové polohy. A potom jsou tady strukturální reformy, ty jsou třetím pilířem toho eh, průzkumu a, a nové strategie komise. Ty jsou také důležité, protože eh, přesně oni jsou vazbou na eh, strategii Evropa 2020. Komise ve svých doporučeních pro jednotlivé země bude členské státy informovat o strukturálních reformách, které by měly implementovat, aby dosáhly cílů eh, strategie 2020. Ty cíle jsou politicky závazné, nejsou závazné právně. Nicméně, vzhledem k tomu, že byly odsouhlaseny na evropské úrovni všemi lídry v oblasti EU, tak docela jistě bude třeba je dodržovat. Nicméně já se velice eh, těším eh, na to eh, přehodnocení v roce 2020, protože ty signály, které získáme, mm, ukazují, že ne všechny země pokročily stejně v implementaci strategie a jsou tam průtahy, které by neměly pokračovat. České státy by měly být vyzvány, aby proces urychlili. Závěrem bych uvedl, že eh, evropský semestr je docela jistě důležitou složkou systému hospodářského vládnutí v EU. Stále to zlepšujeme pořád, protože zkušenosti s tímto nástrojem zase nejsou tak dlouhé. Zajišťuje to lepší koordinaci hospodářské politiky a podporuje to eh, důležité strukturální reformy ve členských státech. Ten evropský semestr právě eh, teď ještě není dokonalý, ale mohl by to být dobrý instrument já uznávám návrh komise ji racionalizovat a vymáhat. Tak, aby to bylo eh, vstřícnější vůči svým uživatelům, abych tak řekl. Eh, reakce, které dostáváme od členských států, by nám opět mohly pomoci zapojit více eh, aktéry na národní úrovni. A to je poslední kterou jsem chtěl říci. Je třeba zlepšit to, kdo se bude za ty reformy stavět. Dělá se to kvůli členským státům samotným. Není to nic, co by eh, bylo vnuceno zvnějšku a nemělo by to být považováno i jako eh, něco, co je na obtíž. Mělo by to být považováno za dobrou eh, radu. Ale národní vlády i parlamenty to musí vzít za své. Proto my navrhujeme, aby eh, do toho byly zapojené více. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda Darius Rozatimu. A teď dostává eh, slovo eh, zpravodaj za výbor Empl, pan Sergio Gutierrez Prieto. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že evropský semestr není úplně nejdůležitějším mechanismem makroekonomické koordinace, pokud jde o politiku členských států. Je to v podstatě jen jediný, který máme k dispozici, ale je to mechanismus, který nebyl dostatečně využíván. Právě protože nám chybělo něco zásadního, a sice koordinace politik Evropské unie a členských států, které jsou společně vytvářeny a především zde chybí koordinace a zapojení národních parlamentů. Nedostatek eh, demokratické legitimity, a na tom se shodneme v tomto procesu, není možno vyřešit takovou schůzí, jako je ta dnešní, kdy si hodně zběžně něco řekneme o našich politikách, ale Dochází k ní už od prvního okamžiku, kdy komise chce vést skutečný dialog s národními státy a parlamenty. Například je třeba, aby členské státy, než předloží svůj národní reformní program nebo program stability a konvergence, tak je nutné, aby informovali své národní parlamenty, nechali tyto programy schválit a teprve potom je poslali komisi. Myslím si, že se v tomto procesu musíme ještě hodně zlepšit, aby národní parlamenty a národní poslanci se cítili součástí tohoto procesu, ale především, abychom zjistili, nebo získali větší důvěru a také větší demokratickou legitimitu, protože pokud vyloučíme národní zákonodárce, tak uděláme krok zpět a tím rozhodně nepodpoříme konkurenceschopnosti našich hospodářství. I když eh, to komise oznamuje na třetím místě, tak my si myslíme, že toto musí být na místě prvním, a sice zvýšení účasti a demokratické legitimity. My ve výboru pro zaměstnanost jsme chtěli vypracovat zprávu, která bude užitečná, která bude základem pro hospodářské oživení, které je zatím ještě křehké. Hospodářský růst, roční hospodářský růst minulý rok překročil 0% jen velmi nepatrně. Pokud jde o tvorbu pracovních míst, tak si musíme uvědomit, že míra nezaměstnanosti klesla jen on pár desetin procentních bodů a je to právě proto, že jsme nebyli schopni vyrovnat rozdíly, srovnat rozdíly, které zde existují. My ve výboru EMPL chceme vypracovat zprávu, která bude mít čtyři pilíře. Chceme podpořit stimuly, které byly zavedeny v Evropské unii a nové strategie, ale chceme je podpořit, aby byly ambicioznější. My si myslíme, že revize paktu růstu a stability je důležitým krokem, ale myslíme si, že přetrvávají ještě symptomy přehnaného šetření. To je možno ještě zrevidovat a v rámci této revize chceme, aby bylo dosaženo ještě větší flexibility. Je třeba položit si otázku, zda proces daňové konsolidace umožní hospodářský růst a zaměstnanost. Myslíme si také, že je nutné zrevidovat veškerou strategii strukturálních reform, především těch, které se týkají zaměstnanosti. Bývalá komise, předchozí komise se v první fázi snažila zaměřit eh, především na šetření a potom na strukturální reformy, ale chtěla stimulovat procyklické efekty obou těchto věcí. Jak to šetření v té první části strategie Barosovy komise, stejně i ta druhá část, která byla zaměřena na strukturální reformy. A to vše ještě prohloubilo rozdíly. Z hlediska výboru pro zaměstnanost eh, nemá smysl vytvářet mantru pod heslem strukturální reformy. Ty jsou zde proto, aby nám sloužily, pokud mají procyklický dopad, pokud vytvářejí pracovní místa, jinak budou ještě prohlubovat eh, nezaměstnanost a rozdíly. Hovořili jsme také o reformě, o pracovní reformě, jako kdyby to byl nějaký uh, všelék, který všechno vyřeší. A vidíme, že to není pravda. Potřebujeme také investiční politiku, o které budeme hovořit za chvíli. Je zde také neustálý rozpor mezi komisí, nebo tedy v komisi, je zde neustálý rozpor mezi komisaři, kteří jsou zodpovědní za ekonomiku a mezi těmi, kteří jsou zodpovědní za sociální záležitosti. Většina struktur, strukturálních reform se zaměřuje právě na ekonomiku, ale komisař pro zaměstnanost říkal, že tyto pracovní reformy v Evropské unii mají dva dopady. Za prvé roztříštěnost, roztříštění našich eh, pracovních trhů, tam ta pracovní místa, která vznikají. A sama komise to uvádí, že více než 51% nově vytvořených pracovních míst nepomůže evropským pracovníkům vybřehnout z chudoby. To znamená, že 51% nově vytvořených míst v pracovní nebo tedy na pracovním trhu v Evropské komisi, nepřináší dostatečný příjem, aby z něj mohli pracující důstojně žít. žít. Takže došlo k devalvaci platů. V některých státech, především na jihu Evropy, byla tato devalvace opravdu drtivá, vedla poklesu poptávky a také k poklesu důvěry. A tyto pracovní reformy také podporují velkou segmentaci také mezi různými generacemi, mezi mladými pracujícími a již zkušenými pracujícími. A to z mého hlediska vyvolává také velký generační rozpor. Musíme si připomenout, že zaměstnanost nebo tedy práce není jen právem, ale je to taková pupeční šňůra, která spojuje občany se společností. Třetí pilíř, na který se zaměřujeme, je sociální model, který se velmi zhoršil v těch nejtvrdších letech hospodářské krize. Především kvůli tomu nadměrnému šetření. A abychom omezili ty rozdíly a bojovali proti dalším kapsám chudoby, které zde vznikají, a také, abychom bojovali proti euroskepticismu a eurofobii, tak je nutné, abychom se zaměřili na tento jev. Je také pravda, že nemůžeme popřít, že došlo k velké změně v evropské politice v uplynulých měsících, ale my se chceme položit otázku, zda tyto změny nám pomůžou k tomu, abychom rychle a s dostatečnými finančními prostředky překonali finanční krizi. Podle mě Junckerova komise udělala vše proto, aby se evropská ekonomika vymanila z recese, ale nedělá pořád ještě dost. A proto si myslím, že je velmi nutné žádat, aby tyto změny byly ještě ambicioznější. V investičním plánu si myslíme, že bez ohledu na to, zda bude dostatečný nebo ne, zda skutečně vyvolá takový pákový efekt, kterému se zavázal. Myslíme si, že je důležité, aby na sebe bral rizika, aby investice na sebe braly rizika, aby nenahrazovaly již naprogramované investice, které se uskuteční v každém případě a především zítra, aby ty regiony, kde jsou největší problémy, se do toho také zapojili a aby právě tam se stimuloval růst a vytvářela pracovní místa. My máme strach, že to pouze nahradí investice, které už byly naplánovány, to bychom neradi. A také si myslíme, jak říkal i zpravodaj z výboru Ekon, že je důležité rozhodně sázet na malé a střední podniky a umožnit jim přístup k úvěrům. A myslíme si, že je také důležité zamyslet se na restrukturalizaci soukromého dluhu v Evropské unii protože to dusí především malé a střední podniky a jejich možnost vytvářet pracovní místa. A myslíme si také, že je nutné zaměřit se na vytváření kvalitních pracovních míst s důstojnými platy, protože to bude hnací síla produktivity a růstu. A myslíme si, že je důležité znovu otevřít debatu, která už probíhala když nastupovala Junckerova komise a sice možnost vytvořit evropský rámec pro minimální plat, evropský minimální plat. Právě proto, aby se skoncovalo s pracovní chudobou, chudobou pracujících zaměstnanců chceme také skoncovat s těmi dobrovolnými smlouvami na dobu určitou nebo omezenými smlouvami. Protože spousta lidí chce pracovat na plný úvazek, to se jim nedaří, my jim nabízíme tyto smlouvy a tím pádem je odstraníme ze statistiky. Vidíme také, že velmi často odměňování není adekvátní a zdanění také ne. Především z hlediska ochrany životního prostředí. Na to se tedy musíme také zaměřit. Je třeba také uh, abychom eh, obnovili sociální dimenzi Evropské unie, od které jsme poněkud poodešli. Příští týden o tom budeme diskutovat v Evropském parlamentu, protože v souvislosti s revizí Evropské měnové unie se nám trošičku hroutí ten sociální pilíř. Myslím si tedy, že dochází ke změně tendence, tu musíme posílit, musíme dosáhnout toho, aby byla ještě ambicioznější, abychom dosáhli znovu růstu a aby ten byl spravedlivý vůči všem evropským občanům. Děkuji. A nyní dávám slovo Andreasi Švábovi, který nám předloží zprávu, kterou připravil výbor IMCO v rámci Evropského semestru. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, debata o evropském semestru je eh, poznamenána obecnými politickými úvahami a konkrétně o tom, jak bychom mohli podporovat růst a jak tedy zkoumat, zda tedy všechny naše parlamenty v procesu spolurozhodování eh, rozhodují a spolupracují v souladu, tak eh, to je otázka single governance a její realizace. Podobně jako kolega Gutierrez, eh, myslím, že v okamžiku, kdy členské země eh, eh, převezmou v radě schválený záměr zákona, takže v okamžiku, kdy tyto předpisy budou řádně implementovány na místě v členských zemích a budou tedy včas implementovány, tak podle našich studií je možné pouze tímto způsobem eh, zvýšit růst eh, v Evropské unii o 2% bez dalších opatření. A mm, toto eh, souvisí s úvahami o evropském semestru. V podstatě se dá říci, že je poněkud překvapivé, že ty společné možnosti, které v Evropě máme, se dostatečně nevyužívají. A proto, pane předsedo, bych také jménem naší paní zpravodajky K. Pelč eh, chtěl jasně říci, že společný trh z našeho hlediska by měl hrát velmi důležitou roli v evropském semestru poněvadž eh, ten nám pomůže rozeznat, eh, v kterých členských zemích eh, se evropská legislativa přijímá s cílem efektivního využití společného trhu ve prospěch našich občanů. Společný trh a single governance v rámci evropského semestru bude podroben přeskumu v, ze strany Evropské komise a my doufáme, že tedy bude jasnější, že evropský semestr není jenom jakýmsi cvičením eh, těch, kteří si chtějí podiskutovat o makroekonomických otázkách a jejich evropské dimenzi. Nýbrž eh, je to místo, kde se dá zcela konkrétně ptát a pátrat potom, proč některé členské země eh, legislativu, která buduje a podporuje společný trh, nedostatečně nebo nevhodným způsobem implementují. Čili já doufám, že eh, se o otázce semestru tedy bude v českých zemích diskutovat intenzivněji než dosud. Děkuji. A nyní mohu otevřít debatu. Do debaty se dosud eh, přihlásilo 11 zájemců o slovo, ale eh, máme eh, času dost, takže pokud by se chtěl přihlásit někdo, někdo další, je to možné. Prvním bude Manuel Sarazin z německého Bundestagu. Dámy a pánové, pane předsedo, Evropský semestr patří k nejdůležitějším nástrojům dosávání cílů Evropské strategie 2020 a jde o solovou odpovědnost členských zemí nebo spolu zodpovědnost. Z tohoto důvodu si myslím, že některé aspekty tady nebyly dosud, nebyly dosud projednány dostatečně také se nevede veřejná debata k tomuto, eh, k této věci. Eh, je to téma, které je příliš málo spolitizované a je vnímáno jako cosi technického, co si mají mezi sebou vyříkat příslušné orgány. Tyto debaty se vedou možná trošku zde v Evropském parlamentu, ale Eh, na úrovni členských států ta debata není vedena a když pak tedy suba v tom duchu, jak se lze bránit bruselským nápadům. Já si myslím, že evropský semestr by mohl fungovat daleko lépe, kdyby do něho byly hlouběji zapojeny národní parlamentu. A k tomu je možná přeložit několik návrhů. Já bych třeba navrhl, aby výroční zpráva o růstu byla schvalována ve spolurozhodování mezi Radou a Evropským parlamentem, tak aby se takto posílila debata v Evropském parlamentu. Na druhé straně bych posílil postavení vnitrostátních parlamentů tak, aby národní reformní programy po projednání ve výborech a na plénu parlamentu eh, byly skutečně posíl, potom eh, odhlasovány na plénu. A domnívám se, eh, že eh, by do tohoto procesu měla být zapojena i Evropská komise, ne tedy jenom, aby zazněli hlas, ale prostě, hm, aby také na národní úrovni panovalo větší povědomění o tom, jaké jsou záměry komise. A proto bych tedy navrhl, aby v každém národním parlamentu eh, komise předložila svůj návrh konkrétně doporučený pro příslušnou zem ještě předtím, než se na jejich podobě shodne s vládou příslušné země. Kromě toho bych národním parlamentům přiznal omezené právo Eh, interpelovat Evropskou komisi v souvislosti s evropským semestrem a eh, jako protiváha eh, je to, aby bylo možné dohodnout se na konkrétních číselných ukazatelích pro jednotlivé členské země, a to pro každý kalendářní rok, nejenom na celé období až do roku 2020. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám také za konkrétní návrhy. Nyní Ivo Oliveira z Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Tato debata, meziparlamentní debata, je velmi důležitá, neboť Evropa prochází změnami. Velký, velkou starostí jsou pro nás eh, nedostatečný ekonomický výkon, nezaměstnanost, deflace, nedostatek investic. Z tohoto hlediska vnímáme velice pozitivně Junckerův investiční plán a doufám, že bude fungovat. V některých zemích eh, se ukazuje velká poptávka veřejnosti po různých politikách, které se budou týkat přímo Eh, lidí a jejich životu, když se podíváme na čísla z Portugalska, eh, například eh, obrovský a stále rostoucí problém nezaměstnosti mládeže a rizika v sociálních službách a v tázce sociálních determinantů, tak ta potřeba zde je my eh, v Portugalsku vidíme, že úsporné programy se obrátily hodně proti mládeži a zde je třeba tady něco udělat a to rychleji než dosud. Ve strategii 2020 bychom si přáli ji urychlit a možná také upravit tak, aby Eh, lépe vyhovala našim zemím, aby se posílilo přerozdělování a rovnost v Evropě a to by jistě eh, si takto Evropa získala mnoho přátel. Děkuji. Nyní pan Zran Djurkovič eh, z chorvatského parlamentu. Děkuji vám. Ano, jméno jste vyslovil velmi správně, pane předsedo. Pokud se týče strategie EU do roku 2020, tak ta bude podrobená, podrobována přeskumu příští, příštích letech, zejména pokud se týče její účinnosti. Poněvadž to je nutné, neboť se neustále objevují nové trendy, jimž je třeba se přizpůsobovat. Jednou z předpokladů, jedním z předpokladů růstu a zaměstnanosti je také eh, fiskální konsolidace a stabilizace a napravení nerovnová. Důležité je zapojit investice privátního sektoru a zde musí vlády aktivně jednat. Banky mají dostatek likvidity a je třeba eh, také využít současných nízkých úrokových měr. Nicméně očekávané hospodářské oživení eh, dosud nenastalo a to je také důvod, proč je úkolem Evropské unie a členských zemí aby se staly motorem změn, eh, které povedou pákovým efektem k synergickým efektům. Také očekávám analýzu potřeb a potenciál eh, možných synergií, pokud se týče spolupráce ECB a Evropské komise, poněvadž to je podle mě jediná cesta k dobrým výsledkům. Děkuji. A další Charles Jung z francouzského senátu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Rád bych zdůraznil, že nemáme moc důvodů k tomu, abychom si třásli rukama, jak říkal předřečník. Máme nízký růst, vysokou nezaměstnanost a jsme velmi blízko, abych neřekl na pokraji deflace, která nám způsobí ještě závažnější problémy. Musíme tedy jednat a to rozhodně. Konjunktura je dobrá. Je nízká cena ropy, je nízká inflace. Evropská centrální banka vede politiku, po které jsme volali, takže teď musíme uspět. Jeden z důležitých prvků, jak zde bylo zdůrazněno, je Evropský investiční plán. 315 miliard. Pokud ten pákový efekt bude fungovat, jak je naplánováno, porovnává se to s těmi 500 miliardami, které chce americká ekonomika, nebo tedy americká administrativa dát k dispozici ekonomice. Ale neměli bychom měsíce diskutovat o různých metodách, o správě, vládnutí a tak dále. Skutečný problém je vybrat projekty a postoupit vpřed, protože docela trvá, než se investice promítnou do ekonomiky. Ještě jedna věc. Investiční plán musí sloužit společným politikám, politikám, které napomohou završení jednotného trhu a také Evropy. Mám na mysli sítě, energetiku a všechny ty politiky, kterých se to týká. Takže žádám komisi a naše státy, abychom postupovali rychleji při uplatňování a rozhodování o tomto investičním plánu. Thank you. Next speaker is... Děkuji. Další řečník je Ivana Maletič z Evropského parlamentu. Dobrý den, zahvaljujem předsedávající. Eh, pane předsedo. Já bych eh, ráda přivítala kolegy z národních parlamentů, jakož i ostatní europoslance. Je velice zajímavé, když tady sledujeme, jak blízko nebo jak eh, daleko jsme od naplnění cílů strategie Evropa 2020 ve srovnání s eh, momentem, kdy jsme je stanovili. Otázkou je, jestli jsme, eh, eh, se nám podařilo zvýšit zaměstnanost, snížit chudobu, jestli se nám podařilo zvýšit počet vysoce vzdělaných, jestli jsme zvýšili podíl obnovitelných zdrojů energie, jestli eh, naplníme cíle, pokud jde o procento HDP investované do rozvoje a výzkumu a růstu. Další otázkou je, jestli strategie jednotlivých zemí jsou ovlivněné tou strategií 2020 a naopak. Otázkou je, jestli celá ta strategie 2020 byla připravena na základě cílů eh, obsažených v národních strategiích. Ta vzájemná vazba mezi strategickými dokumenty je nezbytná podmínka k naplnění eh, cílů v implementaci. Evropský semestr by měl využívat ta doporučení pro jednotlivé země ke koordinaci eh, aktivit ve členských státech. Je třeba zachovat, eh, vyš, nebo ví, více propojit ty strategické dokumenty. A navíc politika a eh, soudržnosti a zemědělská politika, ty musí být do toho také zapojeny, protože právě oni představují vyšší podíl v rámci evropského, eh, nebo velký podíl v rámci evropského rozpočtu. Jinak nedosáhneme svého cíle rozvoje investice růstu. Děkuji. Nyní Andreas Galaševský, polský parlament. Děkuji, pane předsedo. Před řadou let jsme eh, prošli eh, fiaskem eh, Lisabonské strategie. Dnes stojíme, no, máme tady před sebou přehled o strategii 2020 a doufám, že také před revizí. Je to důležitý dokument, ale je to jen důležitý dokument tak, jak jej moc budeme evaluovat a jak moc bude eh, flexibilní. Pokud to bude rigidní věc, tak eh, to eh, vlastně půjde proti rozvoji. Dokud nebudou donucena donuceny některé státy to eh, implementovat, tak eh, je třeba eh, to sledovat prostřednictvím nezávislých expertů, vědeckých institucí a takhle. Nesmí to sledovat to plnění politici. Aby nebyly příliš svázáni hesly, které jsou obsažené v té strategii a schematickým myšlením. Evropská unie realizuje celou řadu politik, energetickou, klimatickou, fiskální, politiku soudržnosti a tak dále. Měli bychom eh, eh, zjistit, do jaké míry eh, se díky nim dostáváme k hospodářskému růstu a do jaké míry nikoliv. Je také podstatné, aby tedy upozornit na to, že Evropská unie má rozpočet složený ze vkladů ve výši od trochu více než 1%, 1 HDP. Čili 99% eh, možností zůstává v rukou členských států. A jelikož eh, unijní rozpočet je omezený, je eh, omezená tež tvořivost s ním spojená. Proto je třeba zaměřit se na to, aby ty peníze byly dobře alokované, dobře vydávané a aby za každé euro jsme dostali maximální hodnotu. To musí být naše základní heslo čemu ještě třeba přihlížet? Konkrétně k tomu, aby pracovní místa a mm, respektive to, že eh, příjmy každého členského státu vycházejí eh, z, nebo vytvářejí soukromé podniky a ne eh, úřady. A proto musíme odbourat stávající bariéry. Nejtvořivější je administrativa při vytváření překážek, čili zaměřme se na to, nechme vydechnout eh, soukromé podnikání, tvořivé podnikání, někdy neskrotné podnikání a díky tomu eh, se nám podaří posunout se vpřed. Děkuji. Děkuji. A teď Paulo Sá z Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu i poslanci národních parlamentů. Už se zaznělo, že jedna ze strategií pro Evropskou unii je vytvářet pracovní místa, kvalitní a dobře placená pracovní místa. Ale tyto eh, cíle eh, jasně vyvrací výsledky programu Trojky jako v posledních třech letech, co se tam stalo na pracovním trhu byli jsme svědky eh, ztráty stovky tisíc pracovních míst došlo eh, k nárůstu nezaměstnanosti na historickou úroveň, zejména mezi mladými lidmi. Jejich práce je stále méně stabilní, mají eh, špatné pracovní poměry, špatné, špatně placená místa, minimální možnost kariérního postupu, dochází k obrovské emigraci, spousta lidí není schopných si najít místo v Portugalsku a cestuje proto zahraničí. Není proto méně šokující, že komise eh, ve svém sdělení 902 eh, uvedla, že reformy v Portugalsku můžou být vnímány jako příklad efektivní strukturální reform. No, pane předsedo, vážení kolegové, v Lisabonské strategii před 15 lety si Evropská unie stanovila za cíl dosáhnout eh, vykořenění chudoby a, plné zaměstn- a dosáhnout plné zaměstnanosti. V roce 2010 Evropa měla mít tu eh, nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku na světě s plnou zaměstnaností a sociálním eh, začleněním. Nic eh, nemohlo být vzdálenější od reality. Zaměstnanost v Portugalsku Explodovalo 26% eh, eh, skončilo pod eh, úrovní chudoby. Obrovské množství dětí v Portugalsku vyrůstá v chudobě. Čili ta strategie neprospěla občanům, ale spíše finančním skupinám, které mají prospěch z deregulace pracovního trhu a další liberalizace, které akorát vedly k další nezaměstnanosti. My nepotřebujeme pokračování toho, to potřebujeme jinou politiku, potřebujeme opatření, která jako prioritu budou mít zaměstnanost a sociální soudržnost, eh, přidávání hodnoty práci a právům pracujících. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Soterius Zarianopunos eh, z Evropského parlamentu a také předám předsednictvím eh, kolegyni Maritě Ulskog, první místo předsedkyni výboru pro eh, zaměstnanost. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, hm, veřejná debata a její témata se proměnily. Řecko utrpěl um, důsledky amerického imperialismu v minulosti. A najednou jsou to velcí přátelé Řecka. Ale my nemůžeme mít, nemůžeme tady nastat situace, kdy eh, lidé budou zatlačeni do eh, chudoby navzdory eh, velkým investičním plánům ze strany komise předsedy Junckera. Protože eh, ve skutečnosti je to tak, že jakákoliv pomoc, kterou eh, Řecko dostane, záleží na národních reformách a ty eh, reformy znamenají větší bolest pro populaci Řecka. A to samozřejmě bude vždycky odvrácenou stranou toho plánu. Evropská unie se pokouší snížit jednotkové náklady na práci tak, aby naše země byla konkurenceschopnější. A o to tady právě jde v celé té strategii 2020. Bude to znamenat více programů, více přizpůsobování, více memorand. A proto nová řecká vláda se chce pustit do vyjednávání. Řekové se nenechají zastrašit. My se musíme distancovat od Evropské unie. Musíme eh, dosáhnout zrušení dluhu a eh, ze společenštění monopolu znárodnění monopolu. Děkuji a teď dostává slovo pan Paolo Guelgeiri z Itálie. Thank you, thank you very much. Ano, děkuji. Měli bychom uznat, že nebylo dosaženo téměř žádných cílů Evropskou strategii 2020. Je zde celá řada důvodů, ale měli bychom také uznat, že byly spáchány základní chyby při realizaci a implementaci této strategie. Takže si myslíme, že přeskum v polovině období by měl být příležitostí k tomu celou strategii radikálně přepracovat. Je to také velká příležitost, jak propojit strategii EU 2020 s evropským semestrem. Protože zatím tyto dvě věci byly víceméně odděleny. V tomto smyslu je zde také možnost posílit cíl tohoto semestru. Pokud chcete skutečně plnit strategii růstu založeného na investicích, dovolte, abych řekl tři úrovně, kde můžeme strategii přepracovat. Především tedy obsah strategie EU 2020. Tam je velmi jasné, že způsob, jakým stanovujete cíle na evropské úrovni a jak je promítáte do akcí, které by měly být implementovány na národní úrovni, že to prostě nefunguje. Takže tentokrát je na čase dosáhnout cíle v podobě větší hospodářské integrace, to znamená mít nějaké celoevropské cíle, které nebudou pouze součtem cílů národních. Z tohoto hlediska je zásadní že, nebo velmi jasné, že v oblasti infrastruktury a vzniku panevropské infrastruktury, že toto vše je velmi důležitý cíl, který by mohl stát v centru tohoto nového obsahu. Za druhé, zpráva a vedení této strategie, to byla vždycky slabina EU 2020 peer review ani otevřená metoda nefungovaly a nefungovaly proto, že zde byl velký odklon mezi tímto přístupem a přístupem eh, k paktu růstu a stability a k evropskému semestru. Velký rozdíl. Takže je velmi důležité pokusit se obě dvě věci propojit. Je také velmi důležité, aby komise ve svém ročním přehledu růstu udělala takový přehled toho, jakého pokroku bylo dosaženo a jaký pokrok ještě musíme, jakého pokroku ještě musíme dosáhnout. Pokud budeme schopni změnit obsah a také zprávu a vedení, tak si myslím, že je také důležité zasadit tuto strategii na nové místo v evropské politice. Z tohoto hlediska je velmi jasné, že jedním ze sporných bodů je ten rozdíl mezi tím, co bychom mohli definovat eh, jako vytváření nových pravidel na evropské úrovni ze strany Evropské komise a dlouhodobé cíle. Tyto dvě úrovně zatím eh, byly velmi rozštěpeny. Nebyla mezi nimi souvislost. A teď bychom mohli této interakce využít. Takže z tohoto hlediska revize obsahu, revize zprávy a vedení a zasazení této politiky do centra, to by mohl být způsob, jak posílit eh, tyto pokusy o oživení hospodářského růstu na úrovni EU. Děkuji a slovo má Gabriela Kretu z Rumunska. Děkuji. Vážení kolegové, cíle mohou být dobré. Způsob, jak jich dosáhnout, je jiná věc. Na našem zasedání v Římě v první den jsme diskutovali celý den o tom, jak jsou nebezpečné státní dluhy a jak zabránit našim vládám v tom, aby dělali další dluhy. Druhý den jsme celý věnovali hledání řešení, aby soukromý sektor mohl dělat dluhy, aby pro ně tedy byly úvěry dostupnější a jak dosáhnout toho, aby jim finanční sektor důvěřoval. Takže závěry jasný, jsou zde dobré dluhy a špatné dluhy. A byla také navozena nová myšlenka, jsou zde dobré investice a potom také špatné investice. Ty špatné investice, ty jsou veřejné a podkopávají náš systém, pak jsou zde dobré investice soukromé za využití veřejných peněz. To je ovšem čistá ideologie, ne hospodářská politika. Ideologie v sobě nemá nic eh, dospělého. V podstatě je pouze unikátní a neposkytuje žádné výsledky. A já mám otázku, proč političtí činitele na evropské úrovni odmítají důležitost soukromých investic a také zásadní roli toho, že je třeba posílit poptávku a bojovat proti rozdílům, abychom posílili ekonomiku a dosáhli našich společných sílu, cílů. Množí říkají, že vyšší poptávka automaticky zvýší důvěru trhu, ale zdá se, že Zvyšování důvěry v demokraticky zvolené parlamenty je zcela zásadní a naléhavé. Děkuji a slovo má pan Pirinský z Bulharska, který je členem tohoto parlamentu. Prosím, máte slovo. Předsedatel, uvažajeme kolegy. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, v prohlášení Barozovy komise loni v březnu bylo zřetelně řečeno, že zatímco v minulosti Evropská unie byla jakýmsi strojem, který usiloval o konverzi, během krize už tomu tak nebylo. A to je problém tedy který se projevuje zvyšováním rozdílů, jak v členských zemích interně, tak také mezi jednotlivými zeměmi. Očekáváme přeskum této strategie, eh, proběhne veřejné slyšení a to znamená, že bychom v brzké době měli mít eh, měli mít eh, už výsledky. Proto mě překvapilo to, co řekl pan eh, Katajnen, eh, že tedy je naléhavý důvod pro to, aby se toto ještě odložilo, upravili. Jenomže my dosud nevíme, jak byla tato strategie implementována, čili jak ji můžeme reformovat. Dále eh, se domnívám, že Evropská komise zde promarnila výbornou příležitost, aby prověřila strategii v tomto parlamentu a zároveň tedy v návaznosti na to eventuálně prověření národní strategii navázaných na tuto společnou. To by byl rozumný program a velký podnět pro implementaci eh, druhé poloviny této strategie. Členské země čelí velkým problémům, jako je Eh, eh, demografie, nezaměstnanost a s tím související s tím související sociální problémy jako narůstání nerovnosti. Prohlubuje se propast mezi eh, těmi, kdož mají vysoké příjmy a těmi, kdož mají nízké. Já bych na závěr chtěl říct, že jsem hluboce přesvědčen, že Junckerova komise v podstatě moc neví, co by měla dělat a nemá příliš eh, velké nebo silné přání, eh, aby vyřešila problémy. Eh, spíše chce hm, jakýmsi způsobem ukázovat, že se co si děje. Děkuji. Eh, nyní dám slovo Vánš Berens. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Hovoříme o evropském semestru. Kolega Andreas Schwab eh, hovořil o vnitřním trhu. A já bych se ráda vrátila k několika věcem, které podle mě nebylo, nebyly zmíněny, pokud jde o Junckerův plán. V rámci Junckerova plánu se hovoří o vnitřním trhu. A to jsou přitom zásadní věci. Pokud chceme, aby dlouhodobé investice mohly financovat eh, ekologickou transformaci, a to je jedna z důležitých os Junckerova plánu, tak eh, Otázka ceny uhlíku je zcela zásadní. Nebudeme zde mít dlouhodobé investice ve prospěch ekologické transformace, pokud nebude možno předvídat ceny uhlíku. A já si myslím, že zatím ještě nebylo dosaženo dohody aby se uplatňovala rozhodnutí, která jsme přijali a která by umožnila větší předvídatelnost ceny uhlíku. To je první bod. Druhý bod, pokud jde o digitální dimenzi investičního plánu Jean-Claude Junckera. Je zde jedna část vnitřního trhu, která je zcela kritická a já doufám, že s národními parlamenty se budeme moci za tuto část postavit, protože k čemu by sloužilo uh, masivně investovat do digitální ekonomiky, když dopady těchto investic by se vyhnuly těm hlavním běžným příjemcům, to znamená evropským občanům, pokud tato nadhodnota bude zcela pohlcena tím, čemu říkáme Google, Facebook, Amazon pokud chceme investovat do digitální ekonomiky, tak zároveň stejně rozhodně musíme řešit otázku zdaňování tohoto typu nové ekonomiky, která se vyhýbá, uniká a staré fiskalitě, starému zdaňování. A třetí věc, chci navázat na to, co zde říkal pan eh, Sarasin eh, z německého Bundestagu. On předložil určité návrhy, které jsou velmi důležité proto, aby demokracie žila, je třeba mít spolurozhodování, pokud jde o evropský semestr a také je důležité, aby členské státy si lépe osvojili eh, doporučení specifické pro jednotlivé země. Tady si myslím, že máme důležitý základ ke spolupráci. Děkuji, paní Beres. A dám slovo panu Neofitovi z Kypru. Floor is yours. Děkuji. Debatujeme východiska z recese. Hledáme cesty ven z recese. A shodujeme se na jedné věci. Nejlepší je podpořit růst. Je to docela hezké, že tady slyšíme o investicích ve výši 315 miliard a také o kvantitativním uvolňování ECB, ale já se obávám, že to o sobě nebude stačit. Růst v svobodné ekonomice, jako je e, evropská, tam e, toho se rozsílit pouze pomocí kvalitních investic. A to nevím, jestli to tady máme evropská ekonomika spíše už několik let ztrácí konkurenceschopnost. Čili eh, my už nejsme tak konkurenceschopní jako dříve. A z tohoto důvodu eh, potřebujeme investice a to tedy ve eh, velkém měřítku. Poptávka neustále narůstá. My jsme velmi zadlužení, populace nám stárne na celém kontinentu. Nemáme žádné velké energetické rezervy. Je zde eh, problém se zajišťováním energie. Eh, my už léta letoucí vyvážíme produkty do zahraničí a dokonce výrobu vyvážíme do zahraničí, čili eh, tím eh, ztrácíme schopnost eh, zaměstnat více lidí. My tady potřebujeme více investorů, více hm, průmyslu. Já pocházím ze země z Kypru, která prošla velmi přísným programem úspor a reform. A já se teď ptám, jak eh, můžeme zase začít růst. Jedna odpověď je více si vypůjčit, ale to by znamenalo, eh, že eh, budeme znovu zvyšovat dluhy, což není dobře. Děkuji nyní paní Subres z tohoto Evropského parlamentu. Děkuji paní předsedající problémů, které nás trápí nejvíce a o kterých je třeba hovořit, pokud se hovoří o eh, zaměstnanosti a jeho zvyšování, no tak eh, eh, máme zde mnoho studií a to, co tady mám já, ta se týká nejenom Portugalska. Nám tady bohužel narůstá Eh, počet lidí, kteří mají zaměstnání, ale eh, přesto žijí v chudobě. Otázka je tedy, k čemu potřebujeme investice. Investice samozřejmě eh, stimulují ekonomiku, ale konečným cílem ekonomické činnosti je živobytí. Takže je třeba říci, že tento plán o investic a podobně, ten eh, nemá v sobě nic, co by zaručovalo, že vytvořená pracovní místa eh, budou utržitelná, budou slušná, že z nich lidi eh, vyžijí. Ano, hovoří se o velkých investicích do infrastruktury a tak dále. To zajisté pomůže finančním konzorcím, která již teď se připravují ale jakmile tyto investice odezní, zbudou po nich pracovní místa nebo budeme opět přihlížet tomu, jak lidé klesají příjmově pod úroveň chudoby. Čili to jsou velice konkrétní otázky. V tom programu komise jsou dvě nebezpečné věty. Jestliže se tady říká, že je potřeba investovat do sociálních služeb a do substituce příjmu, tak tady se hovoří o e, službách pro aktivaci pracovních míst. Teď otázka je, o co tady vlastně jde. Chceme tedy e, vytvářet více míst pro eh, stážisty a, a levné brigádníky. To skutečně eh, je míněno vážně jako způsob eh, snižování nezaměstnanosti. My jsme teď zažili to, že by z státní zprávy, a mělo by to pokračovat, měli odcházet zaměstnanci a potom by se měli vracet na místa asistentů, eh, případně stážistů. Čili to přece nemůže být udržitelné. Není to tak, že by společné prostředky, které zpravuje Evropská unie, eh, neměly být používány k tomu, aby se vytvářela pouze dočasná pracovní místa? Já se domnívám, že to, co tady máme, eh, je eh, další ještě věc a to je zasahování do kolektivních smluv ze strany Evropské unie eh, do kolektivních smluv ve členských zemích. Čili my tady na jedné straně slýcháme krásná slova o ochraně kolektivního vyděla, vyjednávání, ale na druhé straně je tady úsilí eh, oslabit toto kolektivní vyjednávání. Čili eh, co jsou to za zájmy, které komise opravdu brání? Děkuji. A nyní eh, dostane slovo předseda výboru rozpočtového. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych upozornil na chiméry. Mám na mysli Lisabonskou strategii. Bylo to hezké, velké gesto. Naše hlavy států a vlád schválili tuto strategii. Ale byl tam velký kontrast, kontrast mezi takto prohlašovanými cíly a mezi kroky, které podnikla většina vlád. Podobně to vypadá i v současné době se strategií Evropa 2020. Máme zde hezká prohlášení. Před chvíli nám pan Katajnen řekl, že vytvoříme spoustu pracovních míst díky investičnímu plánu Jean-Claude Junckera. Ale já si vzpomínám, co se oznamovalo, když se zavedlo euro. Že Evropa bude nejvíce prosperující části světa. A bohužel dnes vidíme výsledky. To, co podle mého názoru působí problémy, to je zpráva a vedení Evropy. A já bych řekl vlastně nedostatek vlády, neexistence vlády a z toho vyplývají různé rozdíly a rozkoly. Eurozóna toho byla první obětí. Asi deset let to fungovalo poměrně dobře. Ale když jsme se podívali na realitu, ukázaly se problémy. Mám zde dvě připomínky. Dnes dopoledne jsme se věnovali na našem výboru nezaplaceným pohledávkám. Evropa takto vytváří hromadící se dluh, protože neplatí účty, nedostává svým závazkům kterým by dostávat měla, ale nemůže, protože nemá prostředky a tím se hromadí a vrší dluh. Jak to vyřešit? Okamžitě a abychom také vládám ukázali, jak je to důležité. Měli jsme debatu na podzim roku 2014. Objevil se takový nečekaný zdroj. Evropská unie dostala téměř 5 miliard z pokut. A my jsme si říkali, že těchto 5 miliard bude použito na zaplacení těch nejstarších faktur. Ale narazili jsme na postoj vlád, které se rozhodly, že si raději vezmou těch 5 miliard na to, aby opticky vylepšili situaci svých rozpočtů. Říkám opticky, protože ty nezaplacené faktury to už nyní jsou dluhy členských států a pokud by byl tady pan Katajnen mezi námi, tak bych mu navrhl, že až bude zkoumat roční účty členských států, tak aby ke dluhům členských států připočetl část tohoto dluhu, která připadá na každý z nich. Je to trošku provokující, ale tím by se vlastně jen ukázal pravý obraz veřejných účtů. Pokud jde o strategii EU 2020, před chvílí místo předseda z polského parlamentu nám řekl, že je to 1% HDP a Většina prostředků, které přispívají k ekonomickému úspěchu, nejsou v evropském rozpočtu, jsou ve členských státech, takže neměli bychom se zamyslet nad harmonizací při předkládání veřejných eh, účtů členských států, které probíhají v procesu certifikace veřejných účtů. A neměli bychom eh, sloučit tyto veřejné rozpočty, abychom si uvědomili, jak vlastně vypadá veřejný rozpočet EU. A měli bychom dohlížet na to, aby zde byla lepší koordinace mezi ministry členských států v jednotlivých eh, odvětvích, eh, v jednotlivých rezortech, aby se tak přispělo k růstu a k efektivnímu boji proti nárůstu nezaměstnanosti. A k vlastním zdrojům bych rád ještě řekl, že se velmi těšíme na návrhy Montyho skupiny, ale jsem si jist, že to nebude jednoduchá operace a že se nám nepodaří úspěšně završit bez pomoci národních parlamentů. Protože je zde velký rozdíl v administrativní, v administrativní a daňové kultuře. Takže v různých zemích budou různá vnímání, různé výklady. Já jenom chci, abychom se nad tím začali zamýšlet. Před chvíli jsme hovořili o uhlíku. Jaký by mohl být zisk z uhlíkové daně, která by byla vybírána na hranicích Evropské unie. To by mohl být takový základ pro rozpočet Evropské unie, který by mohl způsobit, že příspěvek členských států k vyřešení přetrvávajícího problému nezaplacených faktur by tím vlastně mohl být zahájen. Pokud chceme, aby ekonomické politiky uspěly, tak eh, je nutno, abychom měli nějakou jednotnou vládu v Evropské unii. Ta nám v současné době tragicky schází. Děkuji. A dám slovo Kostasovi Mavridisovi z Kypru, člen tohoto parlamentu. Prosím. Θα Děkuji vám, paní předsedkyně. Začal bych jednou poznámkou ke strategii 2020. A to, že to vlastně není jenom nějaké ekonomické moto nebo jenom sociální moto. Ono je to obojí současně. Eh, Evropa 2020, tedy strategie, má svoji ekonomickou i sociální dimenzi. Řekněme si otevřeně, že Evropa v době, kdy tato strategie eh, byla vytvářena, vypadala úplně jinak. Od té doby se odehrály velké změny a mnohé cíle se nedaří plnit. Dá se říci, že ty cíle budou v příštích letech eh, naplněny, dosaženy. Já si myslím, že to není docela reálné. Jak to, že Eh, mnohé jiné země mají daleko lepší výsledky než my. Ale můžeme říct, že je tam jiná makroekonomická politika. My se snažíme pouze eh, dohánět a eh, děláme to tak po velmi malých a skromných krůčcích. Investiční balíček předsedy Junkera ty ten byl přijat eh, celým politickým spektrem zprava doleva, ale eh, ten nás nezachrání. Tyto, eh, tyto veřejné peníze. Je skutečně nutné, aby některé členské země došly až úplně na hranu zoufalství, než se začne uvažovat o jiných způsobech, jiných cestách, než to, co nabízí eh, trojka. Pan Hayden eh, z Irského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám Eh, že mohu promluvit tady eh, ke strategii 2021 ten pravý čas. Jeden aspekt, eh, kterému bychom se měli věnovat více, to je otázka a postavení regionu. Je celkem jevné, že tato strategie mm, vnucuje jednotou šablonou všem, jenomže ty regiony jsou velmi rozmanité zde někdo řekl, že eh, je například obrovský rozdíl mezi průměrným příjmem v Rumunsku a průměrem Evropské unie. Jasně, ty rozdíly tady jsou, ale já mám dojem, že ta strategie to dostatečně nereflektuje. A jestliže ta strategie bude nadále uplatňovaná směrem z hora dolů, Ehm, tak to se příliš nezmění. Hodně se debatovalo o tom, eh, že ta strategie eh, minula mnoho svých cílů, včetně boje proti chudobě. A to je něco, co mělo být hned eh, na začátku, něco, co je velmi důležité, něco, co Evropská unie členské země měly brát naprosto vážně. Pokud ovšem je řeč o Eh, chudobě a chceme-li ji řešit, tak samozřejmě nejlepší je eh, podporovat zaměstnanost a sociální inkluzi. A tady v té debatě eh, zaznělo, zazněl významný názor, že totiž je třeba zaměřovat se také na kvalitu zaměstnanosti uvnitř Evropské unie. Ano, je důležité, Eh, pokud se tedy zaměříme na strategii 2020, eh, na eh, cíle, je důležité, že vidíme, že tady jsou, je, je snaha zaměstnanost podpořit. Ovšem v té investiční strategii je poněkud matoucí to, že, jak řekl pan Juncker, že budou v tomto plánu prioritizovány ty rizikovější země z evropské periferie. A e, hodně se také e, hovoří naopak, že projekty e, budou vybírány podle ziskovosti. To zase nejde. Proto je důležité, aby ta strategie byla koordinovaná po celé Evropě. Strategie Evropy, Evropa 2020 musí být středoborem našich investic. A tady skutečně eh, musíme eh, té strategii 2020 eh, být naprosto oddáni, naprosto zavázáni. Musíme se jí prostě držet. To, že v rámci strategie se mají vytvářet pracovní místa, reálná pracovní místa, kvalitní a trvalá pracovní místa, tak to musí být klíčovou součástí této strategie. Eh, Děkuji, eh, kolegyně Figueiredo z Portugalska. Děkuji, paní předsedkyně. Už tady zaznělo, že Evropa se posune vpřed, pokud eh, tady bude důvěra, ale důvěru vybudujete jenom, pokud není třeba proplatit žádné faktury. No tak Portugalsko proplácí poslední tři roky. My držíme své závazky. Naše sociální politika a politika zaměstnanosti ale nemůže eh, být vnímána pouze eh, z hlediska nákladů. Musíme se zabývat strukturálními reformami trhu a zajistit eh, lepší sociální spravedlnost. Portugalsko prošlo obrovským procesem sociálního přizpůsobení, prošlo reformou trhu práce, veřejné zprávy a dalších sektorů. A nebyl přesto propuštěný jediný úředník. A teď vidíme, že se nám v ukazatele zvedají a máme o něco méně nezaměstnanosti. Během toho procesu přizpůsobení se nezaměstnanost vyhoupláš na 18%, ale v současné době je na úrovni podobné v roce 2011, jako na začátku eh, procesu, kdy jsme požádali o mezinárodní podporu. Tohle číslo je pořád vysoké, ale eh, to snížení, ke kterému došlo, je reálné a došlo k němu na základě vytvoření nových pracovních míst. My jsme samozřejmě hmm, se maximálně snažili hmm, zmírnit dopady toho programu přizpůsobení sociálním opatřeními, tak aby žádný Portugalec eh, nebyl ponechán sám o sobě, ale eh, bojovat s tím vším najednou je takřka nemožné. Portugalsko se eh, dařilo, tedy snažilo, Portugalsko se snažilo to vyvážit a strategie 2020 je určitě dobrou příležitostí pro to, aby Portugalsko se mohlo eh, lépe zaměřit na trvale udržitelnější eh, řešení sociálních otázek. Takové mohlo být konkurenceschopné investovat do lidí, do podnikání, do infrastruktury. Eh, eh, přišlo s lepším společenským modelem. Je důležité investovat do eh, učňovského vzdělávání tak, aby lidé prostě získali svoji první práci a nastoupili. Učňovské vzdělávání nebo odborné vzdělávání spolu s politikou veřejné zaměstnanosti může pomoci s bojem proti sociálnímu vyloučení. Ehm, potřebujeme spravedlivější a solidární Evropu. Děkuji. Děkuji a teď má slovo ehm, pan Jan Zmrádek z České republiky. Máte slovo. Pánové, já bych ještě se chtěl zmínit znova, podobně jako moji předřečníci, o, té, o tom investičním plánu pana předsedy eh, Junckera, který jsme tady diskutovali dopoledne a i slyšíme o něm vyjádření i teď. Mluví se o 315 miliardách euro, ale pravdou je, že ten vklad do toho, který pan předseda Juncker plánuje, je 21 miliard a předpokládá z 15 násobení toho vkladu jakýmsi pákovým efektem. Otázka je, zdali eh, tento eh, pákový efekt eh, má předpoklady tak, aby se realizoval, zdali může proběhnout. Totiž my máme stejně ambiciózní plány v oblasti ochrany životního prostředí třeba v posuzování vlivu investic na e, životní prostředí máme stejně ambiciózní plány na podporu obnovitelných e, zdrojů energie máme stejně ambiciózní plány na ochranu práv pracujících ochranu práv spotřebitelů a to jsou všechno věci které významně snižují naši konkurenceschopnost ve vztahu k dalším světovým ekonomikám zejména číně například. No a naše ekonomické programy ze kterých vycházíme tak eh, stojí na axiomech jako je třeba axiom permanentního růstu například nebo axiom eh, jakéhosi všeobecného práva na eh, blahobyt. A tady dnes a i v eh, nedávné době začínají zaznívat poměrně nebezpečné názory, které jsou v rozporu s tisíciletými zásadami, totiž se zásadou, že dluhy se mají splácet. Pokud tuto zásadu popřeme, tak to pro vývoj ekonomiky Evropské unie může být v budoucnu velmi, velmi nebezpečné. Děkuji. Děkuji. A jelikož tady eh, nebyla s námi paní komisařka Tyson, tak nám ještě eh, zbývá chvilka. A můžeme eh, tedy eh, otevřít eh, debatu pro nepřihlášené řečníky. Chce si vzít ještě někdo slovo? Já myslím, že teď se tady někdo hlásil, že? Ano, Elisa Ferreira. Thank you very much. I, I think, uh... Děkuji. Já si myslím, že diskuse, kterou vedeme, je velmi důležitá, velmi relevantní, ale myslím si, že bychom se měli dát pozor na používání slov. Já na to upozorňuji, protože v průběhu krize a po krizi jsme neustále a znovu dokola používali slova jako strukturální reformy, přizpůsobení nakloněné růstu, strategie pro růst a zaměstnanost a dokonce i Agenda 2020, aniž bychom skutečně diskutovali o obsahu významu těchto pojmů. Pokud skutečně chceme zahájit dialog, měli bychom velmi jasně říci, co si představujeme pod všemi těmito pojmy. Když v současné době hovoříme o strategii 2020, tak velmi často hovoříme jen o takových zbožných, zbožných přáních, protože země, které potřebují více, aby mohly provádět takovéto investice, aby posílili růst, posílili konvergenci a aby překonali krizi, nemají z rozpočtového hlediska manévrovací prostor na to, aby investovali právě do těchto záležitostí. A dochází k tomu, že my i nadále hovoříme o strategii 2020, eh, o strategii příznivé pro růst a ve skutečném světě zde nemáme žádný manévrovací prostor pro země, které jsou zapojeny do tohoto procesu. A jedna z věcí, které bychom měli začít řešit, je věnovat velkou pozornost diskusi o doporučeních eh, specifických pro jednotlivé země. Když komise diskutuje s parlamenty členských států nebo s Evropským parlamentem o obsahu těchto doporučení, tak aby všechno to, co tam říkáme, nebylo jen zbožným přáním, ale aby bylo podloženo i reálnými čísly. Takže pokud členské státy sníží deficit tím, že obecně omezí svou investiční kapacitu, pokud omezí investice do vědy a techniky, pokud omezí investice do čistých energií, do vzdělávání a školství a všude jinde, tak eh, nemůžete pořád říkat, že chcete postupovat podle strategie 2020. Pokud chceme v této diskusi vystupovat seriózně, tak si musíme dát velký pozor na slova, která používáme a nesmíme souhlasit s něčím, co je interpretováno různými lidmi různým způsobem. A to je jen taková věc, kterou bych zde chtěla nadhodit pro naše budoucí diskuse. Musíme velmi jasně říci, co máme na mysli a v praxi, jaký je manevrovací prostor, který je z rozpočtového hlediska ponechán zemím, aby mohly provádět takovéto investice. A na druhé straně, když hovoříme o novém Junckerově investičním plánu, budeme-li stimulovat konvergenci tímto plánem a pokud zde je prvek, který pomůže těm nejméně rozvinutým regionům Evropské unie, anebo bude se zaměřovat pouze na méně rizikové projekty v méně rizikových zemích. A nakonec po velkém úsilí zde nebudou větší rovnosti mezi ekonomikami. To je z mé strany vše. Já vám děkuji za to, že jsem mohla vystoupit. Děkuji. Už se nehlásil nikdo další o slovo? Tamhle vidím. Pan číslo 99. Karol Fidler, eh, Czech Republic, eh, Chamber of Deputies, Czech Parliament. Eh, já bych ještě... Karol Fidler z České republiky. Znělo. Mnohokrát zde bylo zmíněno to, že se rozvírají nůžky mezi chudobou, mezi chudými a bohatými. Zazněly zde velmi správně informace o tom, že sice vznikají nebo je směřována, jsou směřovány investice na vznik nových pracovních míst, ale že lidé, kteří pracují, eh, se nevymaní z chudoby. To jsou velmi nebezpečné signály a velmi, velmi špatné informace pro naši budoucnost. A pokud plán, investiční plán počítá s tím, že dojde eh, ke stimulaci růstu a rozvoje, a my sice nastartujeme ekonomický růst, ale současně a necháme ten problém, který jsem zmiňoval, být tak, jak je, tak my sice vyřešíme jeden problém, ale druhý problém, nárůst rozdílu mezi chudými a bohatými, nám tady mezi tím vyvstane a v podstatě se nikam nedostaneme. Čili tím chci říct, že nejde pouze řešit ten růst, a nastartování toho růstu, ale to, aby lidé, kteří pracují, měli určitou životní úroveň. A to, jsem, to zde neříkám pouze já, to zde zaznělo od eh, mnoha mých předřečníků. Chci tím říct pouze to, znovu to zopakuji, že nastartování růstu je sice jedna věc, ale aby nám nevznikl souběžně s tím nový problém. Děkuji. Thank you. Eh, it has been a lot... Děkuji. Byl to dlouhý a zajímavý den, plný diskusí. Já děkuji vám všem za vaše příspěvky a nyní dám slovo panu Robertovi Gualtierimu, který předsedá Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti a nyní nám přednese své závěrečné připomínky. Prosím, máte slovo. Marita, indeed, I... Děkuji, Marita. Myslím, že to byl velmi plodný první den mezi parlamentních diskusí. Myslím, že konečně jsme v situaci, kdy můžeme prohlásit eh, za uzavřenou tuto dlouhou metodologickou diskusi ohledně toho, proč potřebujeme meziparlamentní spolupráci, jak může fungovat, co může poskytnout, co nemůže poskytnout. Eh, a teď se konečně můžeme zaměřit eh, na tematiku, na obsah, eh, o kterém jsme se rozhodli diskutovat, který je velmi zásadní a vzájemně propojený evropský semestr, Evropská strategie 2020, a tak dále. Abychom to zjednodušili, je ekonomická politická strategie, kterou navrhuje komise na rok 2015 vhodná? Za druhé, je v souladu s našimi dlouhodobými cíly, anebo ji potřebujeme přehodnotit s ohledem na současné situace. Potřebujeme přehodnotit své dlouhodobé cíle, to znamená strategii EU 2020. A konečně jsou naše nástroje které máme k dispozici, vhodné k tomu, abychom byli schopni mít efektivní hospodářskou politiku, mít to, čemu Juncker říkal hospodářská vláda, tak to alespoň on prezentoval za komisi. To jsou skutečně klíčové otázky, které jsou navzájem velmi úzce propojeny. A já si myslím, že zde nejsme proto, abychom měli jednomyslný názor na všechno. Je jasné, že máme různé názory na celou řadu z těchto věcí. Ale je obtížné mít různé názory na fakta a fakta, některá fakta, některé číselné údaje hovoří velmi jasně. Místo předseda Katajnen zde také prezentoval nějaká fakta, která svědčí o tom, že neplníme mnoho cílů, strategie EU 2020, především pokud jde o zaměstnanost, výzkum a vývoj, snižování chudoby. Tam se nám zatím nedaří plnit ty cíle. Nemusím také připomínat čísla, která se týkají nezaměstnanosti a investiční mezery. Komise to také velmi jasně vyčíslila. 15 poklesu investit mezi lety 2008-2014. Víme, jak je smutné srovnání mezi naší mírou nezaměstnanosti a mírou nezaměstnanosti Japonska nebo Spojených států. A víme také, že jdeme linií vývoje HDP po globální krizi. Viděli jsme, že po roce 2011 jsme se vyvíjeli podobně jako Spojené státy, ale pak jsme se začali odklánět a prožili jsme druhou recesi. Myslím, že tento rozdíl jsme si v podstatě způsobili sami, tuto recesi. My jsme od roku 2011 nepoužívali odpovídající mix e politik a začali jsme se odlišovat od ostatních oblastí světa. Nedokázali jsme se dohodnout eh, nad tím, jaké prvky té naší politiky, které jsme zavedli, byly nevhodné. Ale myslím, že nikdo teď nemůže popřít, že výsledek byl opravdu úbohý cílu nebylo dosaženo, takže musíme přehodnotit svůj politický mix. A právě to se teď komise snaží udělat. A my jako poslanci bychom měli být především informováni o tom, co nám Juncker říkal. Přišel mezi nás a řekl, my jsme vláda, já nechci hovořit o vládnutí, já mluvím o vládě, my jsme hospodářská vláda, a měli bychom se pokusit zjednodušit naše čísla, zkratky a takové věci a prezentoval strategii hospodářské politiky. To je tedy jeho návrh, my ho musíme analyzovat a reagovat na ně. Já bych řekl, že ten návrh je jednoduchý a podle mého názoru přináší změnu oproti minulosti pak se můžeme ptát, jestli ta změna je dostatečná, není dostatečná. Ale v každém případě máme zde před sebou komisi, která je volena jinak než v minulosti, přijde před nás a řekne, my jsme vláda a prezentujeme zde tento slavný trouhelník, nejdříve tedy investiční plán, protože prioritou je pro nás zaplnění investiční mezery, to je něco nového, to vítám. Za druhé, Musíme urychlit strukturální reformy a také musíme usilovat o sociální a daňovou ko- koordinaci a konsolidaci, která bude příznivá pro růst a zaměstnanost. Poprvé se zde objevuje také sociální element, protože zatím nebyl při implementaci evropských hospodářských politik dostatečně zohledněn. Teď jsme si to uvědomili a snažíme se to napravit. To je tedy návrh, který usiluje o to, aby byl uznán pokud nějaká politická linie potřebuje deset stránek na to, abyste ji vysvětlili, tak to není dobrá politická linie. Pokud ji můžete shrnout třemi slovy, tak to potom je něco jiného. Můžete s tím souhlasit nebo ne. Já tento vývoj tedy vnímám pozitivně a velmi stručně na základě toho, co jsem slyšel nebo co jsme diskutovali dnes, bych se chtěl stručně vyjádřit k těmto třem prvkům, k třem vrcholům trouhelníku a o tom, jak můžeme více spolupracovat, aby tato strategie byla efektivnější, protože v tom spočívá naše role. Nejde pouze o to, že vznášíme komentáře, nejsme pozorovatele, nejsme ekonomové nebo novináři, my jsme poslanci a musíme uplatňovat svou svrchovanost, eh, plnit svou roli a podle mě naší roli, a většina se mnou snad souhlasí, je dosáhnout toho, aby ta strategie fungovala fungovala, aby byla co nejefektivnější. Do budoucna se určitě pokusíme předložit našim voličům alternativní strategii. Co můžeme udělat, eh, abychom eh, tuto strategii uvedli v život, aby fungovala. První část tohoto trouhelníku je investiční plán, o tom budeme diskutovat zítra, takže nebudu zacházet do detailu. Ale jsou zde podle mě dva prvky, kde bychom se měli pokusit eh, spolupracovat národní parlamenty a Evropský parlament. Budeme zodpovědní za nařízení, která, za, která založí tento fond a myslím, že bychom se měli pokusit posílit demokratickou zodpovědnost. To je zcela zásadní a je to věc, ke které se můžeme zavázat. S Maritou Ulfskok i se všemi ostatními Budeme se snažit dosáhnout toho, aby v tomto plánu byla co nejjasněji stanovena zodpovědnost. A také to souvisí s další otázkou, a to je otázka zeměpisné rovnováhy. To je komplikované, protože nemůžeme mít plán, který by definoval investice podle jednotlivých zemí, ale zároveň se musíme pokusit zajistit jistou zeměpisnou rovnováhu. S tím, že budeme dávat přednost panevropským, ryze evropským investicím. A to by mohlo vést k tomu, že více zapojíme členské státy do práce na fondu. První věc, kterou vám můžeme slíbit, o kterou se tedy pokusíme, je, že plán bude více zodpovědný a více vyvážený na té nejvyšší úrovni. Také vás žádáme, abyste řekli vašim vládám, ať investují. Ať ten investiční plán není jen založen na pákovém efektu a získávání nových peněz pomocí pákového efektu, protože pak musíme diskutovat o tom, odkud vlastně ty peníze budou pocházet. To je spíše na výboru pro rozpočet, ale musí také vycházet z nějakých národních peněz. Hlavně teď, když víme, že tyto peníze nebudou započítávány do deficitu. A to je velké zlepšení. Myslím si, že takovou tu diskusi bychom mohli vést zítra. Ještě uvidíme, ale půjde nám o to, jak konkrétně jsme schopni tento plán zlepšit. Pak je zde ještě další věc, který je ještě komplikovanější, abychom se na něm dohodli. A to je daňová konsolidace příznivá pro růst. Já osobně si myslím, že jedna věc je důležitá, abychom uznali. Pokud něco není nakloněno růstu, není to příznivé pro růst, tak prostě nedochází k daňové konsolidaci a narůstá deficit. Takže ten koncept je klíčový, ale Erisa Ferreira má pravdu když nám připomíná, a je to vzorec, který velmi dobře známe, jde nám teď o to, zda teď konečně můžeme uplatňovat daňovou konsolidaci, která bude opravdu příznivá pro růst. A ve sdělení o flexibilitě vidím určité důležité novinky. Lepší přizpůsobení se cyklu, to si myslím, že je velmi obtížné pro jakoukoliv ekonomiku na světě. Nevidět, že v tom eh, daňovém vývoji eurozóny v posledních eh, letech eh, byl velký procyklický dopad, my musíme přijmout anticyklická opatření a je velmi důležité, aby toto sdělení nezměnilo pravidla. Aby to byl pouze způsob, jak implementovat to, co už je obsaženo v pravidlech. A abych odpověděl kolegovi z Bundestagu, který jednoznačně vystupoval proti jakémukoliv porušování pravidel, tak mu chci říci, že pokud neuplatňujeme pravidlo, nějaké máme, neuplatňujeme ho, tak je to také porušení pravidla. Pokud máme strukturální reformu, tak můžeme povolit eh, krátkodobé odklonění od cílu, abychom podpořili strukturální reformy. Nikdy neoplatňujeme návrh eh, nařízení, který platí už v podstatě řadu let a nikdy nebyl použit, tento článek 5 nařízení. My tedy jsme rádi, že komise se nakonec pokusí plně uplatnit pravidlo a nezapomínáte na některé části a některá pravidla. v zájmu automatické, jednoduché aplikace matrixu, nějaké matrice, ale abychom skutečně dosáhli zdravého hospodářského rozvoje, jak říkal Juncker. Takže kromě přizpůsobení se cyklu a sdělení o flexibilitě, nové investiční doložce a strukturální reformě, to jsou velmi důležité věci proto, abychom mohli provést tuto daňovou konsolidaci příznivou pro růst. Některé věci ještě nejsou dořešeny. Vidím, že někteří kolegové říkají, proč se nepoužívají takové investice jako třeba lídr. Já si myslím, že proč ne. Měli bychom využít také té korektivní složky. A to by platilo i pro další země, nejen pro jejich části. A bylo by skutečně velmi důležité přijít na to, jakým způsobem budeme implementovat tato pravidla, abychom podpořili výrobní investice a abychom si také usnadnili uh, tvorbu rozpočtu pro příští roky, abychom skutečně co nejlíp nejlíp využili tuto klauzuli, aby se národní rozpočet zaměřil na investice a zároveň, aby byl schopný dosáhnout cíle daňové zodpovědnosti. A konečně je zde otázka strukturálních reform. Já si myslím, že to sdělení otevírá možnost eh, vyhnout se riziku, kterému jsme byli vystaveni my jako poslanci. A sice otázka řešení správné rovnovázy mezi tím, co by mohlo překročit parlamentní dimenzi. My potřebujeme větší konvergenci. Já souhlasím s návrhem pana Sarasína, která se týkala doporučení specifických pro jednotlivé země, aby byla více závazná, ale zároveň také demokratičtější. Já si myslím, že parlamentní legitimita, pokud jde o reformy, je klíčovým prvkem k tomu, abychom nastolili správnou rovnováhu a dosáhli koordinace a konvergence hospodářských politik, kterou skutečně potřebujeme, ale zároveň musíme chránit vlastnictví, protože bez něj nikdy reforma nebude. Probíhá samozřejmě diskuse o tom, co to je strukturální reforma, to je důležitá rozprava. Já jsem velmi rád, že ve sdělení o flexibilitě je něco trošičku vysvětleno. A reformy, které podporují zaměstnanost, nejsou vnímány pouze jako reformy, které umožní ušetřit peníze z rozpočtu. Takže diskutujeme také o tom, co to je strukturální reforma, je velmi důležitá, možná bychom se na to měli zaměřit i do budoucna. A konečně, teď už se opravdu blížím k závěru, Slyšeli jsme celou řadu důležitých poznámek ohledně toho, jak propojit všechny tyto debaty, nástroj, který máme k dispozici a evropskou politickou strategii, kterou se řídíme s naší dlouhodobou strategií EU 2020. Já souhlasím s celou řadou návrhu francouzského senátora ohledně toho, jak bychom mě mohli více propojit strategie EU 2020 a současný evropský semestr. Je velmi důležité, aby ty dvě věci nebyly úplně odděleny. To samozřejmě znamená, že se musíme zamyslet nad obsahem, nad zprávou a vedením a tak dále. Já si myslím, že je dobře, že komise teď na chvíli pozastavila realizaci této strategie, protože si myslím, že by to bylo zbytečně byrokratické. Teď eh, pokládáme první cihly, první stavební kameny nové strategie pro ekonomickou politiku. Nyní musíme v této strategii pokračovat a Přepracování strategie EU 2020 by mohlo být jednodušší, kdybychom k tomu využili té až dosud realizované práce. Myslím si tedy, že to byla velmi plodná diskuse. Já děkuji vám všem za vaše příspěvky, za vaši účast a dnes v 7 hodin přijde pan komisař Moskovici na večeři. Bude tam i Martin Schulz, potom předsedkyně lotyšského parlamentu a zítra Budeme mít další konferenci podle článku 30, ale bude to tedy v tom širším rámci Evropského parlamentního týdne. Budeme pokračovat v našem meziparlamentním zasedání, které se zaměří zase na další témata. Děkuji tedy za vaše příspěvky, sejdeme se na večeři a zítra se sejdeme na druhém dni. Děkuji.